I'm sorry, we have to start because we have a very limited time, unfortunately. Takže máme omezený čas a musíme začít. půl páté musíme skončit. It's item number 11. It's uh, item 11. Implement... Bod 11. Implementace směrnice o spotřebitelských úvěrech 2008 a Ekon by měl dát stanovisko výboru INKO. Složen Teodor, Stolojan Teodor je zpravodajem. Dovolte mi stručně uvést tento návrh. Takže je tu zpravodaj pan Lechner, který má vést Evropský parlament, takže nemáme nového zpravoda, eh, ne, eh, takže nemáme návrh zprávy týkající se provádění této směrnice a já jsem připravil návrh stanoviska, aniž jsem měl návrh zprávy. Jsou tu ještě další dvě přípravné práce týkající se též otázky podle článku 27 směrnice o spotřebitelském úvěru má komise každých pět let a poprvé 1. května 2013 vypracovat přeskum této směrnice. Takže komise pří, bude příští rok na řadě s tím, aby případně předložila návrh na změnu směrnice a také eh, Výbor evropských dozorčích orgánů vypracoval střednědobou strategii, v níž je i analýza o ochraně spotřebitele za účelem eh, vytváření pokynů a to má být také v roce 2013. Takže když hovoříme o spotřebitelském úvěru, tak tady jde o usnadnění přístupu ke službám a aktivům, jako jsou motorová eh, vozidla, pak taková zařízení, jako jsou ledničky, audiovizuální, elektronické výrobky, eh, různé opravné prostředky, eh, studentské půjčky, osobní úvěry, různé kreditní karty a karty, věrnostní karty do obchodu a tak dále. A toto představuje asi průměrně, eh, tedy je to zhruba 3500 eur, tak, eh, taková to půjčka u motorových vozidel je ten kolem 12 tisíc, pokud jde o úvěry na motorová vozidla. A tady asociace institucí, která říká, že celkový objem tohoto trhu představuje tisíc miliard eur. Existuje studie zavádění té směrnice vycházející z výzkumu ve 14 členských států, které transponovaly tuto směrnici do národní legislativy. A Obecné konstatování je, že transpozice této směrnice je uspokojivá, ovšem přetrvávají mezi členskými státy určité rozdíly. Ten nejdůležitější z našeho hlediska je, se týká rozšíření rozsahu působnosti té směrnice. Existují některé produkty, které směrnice neměla pokrývat, ale členské státy rozhodly že bude spadat pod tuto směrnici. Týká se to například některých hypotečních úvěrů, eh, majetkových práv, zkrátka nemovitostí a také doš- tím pádem některé státy odstranili maximální a minimální limity těch úvěrů. To znamená nad 200 eur což je ta spodní limit, a pod 7, až do 75 tisíc. Pouze jedna země, to je Rakousko, má určitý odkaz týkající se i spotřebitelských úvěrů v cizí měně a také ho nějakým způsobem upravuje informace, které by měl spotřebitel dostat ohledně možného rizika takových úvěrů v eh, cizí měně. Co je vlastně, co se nachází v tomto návrhu? My jsme vzali eh, v potaz, že tato směrnice pochází z doby před krizí, Spotřebitelské úvěry byly jedním z důvodů finanční krize a spotřebitelské úvěry v cizí měně dokonce představovaly v mnoha zemích vážné ohrožení, třeba v Maďarsku, Rumunsku a v některých dalších státech, eh, které se často uchylovaly k těmto půjčkám v zahraniční měně. Máme také doporučení ESRB, z roku 2011 o e, půjčkách v cizí měně a eh, ty do, svá, svá doporučení vtělala do, do stanoviska, kde se říká, že by měli spotřebitelé mít dostatečné informace ohledně rizika, která zahrnují eh, ty takové půjčky a tyto informace by měly být poskytovány ve všech fázích, počínaje reklamou až po uzavírání dohod. To odpovídá doporučení eh, tedy eh, Evropské eh, rady pro systémová rizika. Tyto půjčky by měly být dá, udělovány pouze těm klientům, kteří mají dobrý úvěrový rating a pouze jedna země do své legislativy zařadila nějaké informace týkající se právě informovanosti ohledně půjčkách v cizí měně. Další doporučení se týká se týká těch podmínek, eh, ne, se týká těch, na jakou dobu jsou ty půjčky udělovány, že nemůžeme, že to více než 5, 6, 7 let, tak pak už to není spotřebitelský úvěr. Dále nemělo by to být zaručováno zástavou domu toho spotřebitele. A to protože v něk- několika zemích, většinou jsou to bývalé socialistické státy, v nichž populace nebyla příliš zběhlá ve finančních otázkách, a vůbec financování prostřednictvím úvěru, tak banky nechali zajistit uh, tyto úvěry nemovitostmi, včetně domů, v nichž lidé bydlí a teď se, se ocitli někteří lidé na ulici, protože banky prodávají jejich domovy. A poslední doporučení spotřebitelé měli, by měli mít možnost vybírat si mezi alternativními dodavateli některých vedlejších služeb, jako je třeba pojištění, protože většinou spotřebitelská půjčka je navázána na pojišťovací smlouvu, alespoň v, něko, některých z těchto zemí. Takže to je z mé strany zatím vše a rád si vyslechnu stínové zpravodaje. Pan Swinburne, paní Swinburne. Děkuji. Děkuji vám za tuto vaši práci i bez té, aniž jste měl k dispozici tu hlavní zprávu. Já velmi podporuji vaše žádosti, pokud jde o informování eh, spotřebitelů v případě půjček cizí měně, dokonce u nás k tomu dochází, protože se to týká lidí, kteří eh, mají třeba eh, další nemovitosti v jiných zemích a často si neuvědomují, jak vysoké je měnové riziko. Takže opravdu to platí nejenom pro pár členských států, platí to pro všechny. Je to důležitá věc. A eh, to je něco, co každopádně si zaslouží podporu. Číslo pět z hlediska vnitřního trhu je to také důležité, měli bychom mít možnost rozdělit tyto služby, neměla by být možnost je provázat s pojišťovacími produkty automatickým způsobem. To by mělo také platit všude. Jsem vděčná za vysvětlení čísla 3, protože jsem přesně nerozuměla tomu omezení pěti let. Já jsem neznala žádné produkty, které jdou nad pět let, ale to, že takové produkty v některých členských státech existují, je a pádným důvodem. Nevím, jestli bychom měli definovat, jaké produkty to jsou a co by se mohlo stát, kdybychom zabránili tomu, aby měli další dobu splatnosti než pět let, jestli jsou nějaké jiné alternativní způsoby financování. A snažím se pochopit také číslo čtyři. V mnoha případech myslím, že rodiny, které eh, si berou úvěr prostřednictvím různých přemostovacích půjček, krátkodobých půjček, tak vím, že v našem volebním okorsku je mnoho lidí, kteří, kteří mají eh, pouze jediný plat. Pokud eh, si to nemohou zajistit prostřednictvím krátkodobé půjčky, ne, eh, mít toto přemostění, tak nebudou pak úplně vytlačeni z trhu a pak už budou se moci obrátit jenom na poskytovatele těch eh, eh, v podstatě vyděračských eh, úvěrů za, za naprosto nepřijatelné úrokové sazby od těch poskytovatelů s nepříliš dobrou reputací. Takže by bylo dobré tomuto nějak předejít, možná se o tom trochu bavit, abychom to sformulovali tak, abychom nenutili lidi využívat eh, takovéto ne příliš vhodné poskytovatele. Určitě se nám podaří celou věc v rámci diskuze eh, ještě vyjasnit. Děkuji vám. Děkuji. Pane předsedo. Děkuji mnohokrát, vypadl zvuk bohužel. Missä vaaditaan kuluttajille lisää tietoa luottoihin liittyvistä riskeistä. Mohu s tímto návrhem souhlasit, zvláště eh, z toho hlediska, kde je nutné vysvětlit lépe veškerá rizika související se spotřebitelským úvěrem. Jedná se o takzvané rychlé úvěry na trhu a v mé zemi to je nástroj, kterému velice obtížně rozumí populace. Takže já vlastně nemám nic negativního, co bych řekl k tomuto textu. Unfortunately, at least uh, I didn't get. Bohužel minimálně v anglické verzi a nebyl slyšet zvuk vůbec, takže... Tak to řeknu ještě jednou anglicky. Já myslím, že to je poměrně pozitivní zpráva, kterou plně podporuji. Především se mi líbí návrh číslo jedna a to, že je potřeba posílit povědomí spotřebitelů o riziku, které vyplývá z těchto spotřebitelských úvěrů. Řada především mladých Finů má špatné zkušenosti z doby, kdy se začaly na trhu objevovat tyto krátké spotřebitelské úvěry a oni následně žili nad poměry a nemohli si to dovolit. Takže nemám proti tomu, co říci, podporuji tento dokument. Děkuji. Gighold a následně pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mohu jednou vystoupit před ALDE. Velmi si této možnosti cením. Mám jenom pár připomínek. Za prvé vám chci poděkovat za předložený návrh dokumentu. Budeme mít určité pozměňovací návrhy ovšem. Za prvé, v tuto chvíli se vyjednává o zvláštní směrnici o hypotékách. A mně připadne, že nemá úplně smysl mít dvě zvláštní směrnice. Pouze vzniká více směrnic a myslím si, že bychom měli mít jednu směrnici pro dvě tyto otázky, která by tam, kde je to potřeba, kde jsou rozdíly, tyto dvě oblasti pojednala různě. Stejně ale mezi nimi existují velké styčné plochy. Takže si myslím, že bychom mohli snížit byrokratický, byrokratickou zátěž tím, že bychom střednědobě jednu z těchto směrnic zrušili, kdybychom třeba měli dvě. Řada těch definic jsou v podstatě pouze překopírovány z jedné do druhé, takže opravdu zní otázka, proč to máme upraveno ve dvou zvláštních směrnicích. Pak si myslíme, že je také problematické, jak se ve směrnici o spotřebitelských zkouškách, eh, půjčkách, pardon, počítají celoroční, eh, každoroční poplatky a APR ten výpočet je dosti složitý. Vychází pouze z krátké minulosti, s tím, že do budoucnosti může situace vypadat jinak. A vede to k tomu, že ve stabilní situaci se lidé předlužují. Měli jsme už tuto diskusi v souvislosti s jinou směrnicí. Doporučovali bychom, aby spotřebitel musel být informován prostřednictvím absolutní částky měsíčních splátek, které budou vyplývat z určité smlouvy čekám, než si tam přestanou povídat. Přestaňte si povídat tam, prosím, vzadu. Rušíte mě. Yeah, yeah, yeah. One after the other. Uh, so, um... Takže, dal by se zlepšit výpočet APR pro spotřebitele tím, že by se jim vlastně uváděly měsíční splátky v absolutní hodnotě. Tedy minimální a maximální částka, která může být výsledkem dané smlouvy a ta maximální částka by měla být stropem. Jinými slovy tedy spotřebitel přesně ví, jakou maximální částku může platit na základě dané smlouvy. S tím, že smluvní svoboda je zcela zachována, ale je daleko transparentnější pro spotřebitele, jaké konkrétní dopady může mít určitá smlouva. A to si myslíme, že by značně situace zlepšilo. V tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Takže z Způsob výpočtu APR by se měl měnit a spotřebitel by měl dostat informaci o konkrétní částce, kterou bude platit na základě smlouvy, minimální a maximální, s tím, že ta maximální bude stropem. Poskytovatele těchto úvěrů eh, se potom mohou rozhodnout, jakou maximální částku budou citovat třeba na základě toho, jak se budou měnit úrokové sazby nebo směrné kurzy. Děkuji, pan Schmidt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Představuji zde názor pana Debakra, který by vám chtěl poděkovat za přípravu tohoto dokumentu. Je to problematika, které si je vědom Jediný dostupný dokument, který máme k dispozici, je studie z roku 2012. Je to studie politického oddělení a Evropského parlamentu. Ta studie je krátká, ale zajímavá. Neměli bychom v tomto stanovisku tedy odkázat alespoň k některým aspektům, kterým se věnuje tato studie? Přestože ta studie je zajímavá především pro výbor IMCO, Pan kolega se domnívá, že přesto je možné některé závěry zahrnout do stanoviska výboru Ekonu. Dokonce bychom mohli požádat i o další výzkum e, implementace CCD, tedy e, směrnice o spotřebitelských zkouškách, e, úvěrech, pardon. Za prvé, jaké budou náklady na provádění této směrnice? Za druhé, budou z toho vznikat vyšší náklady pro spotřebitele? Další otázka je, jestli standardní dotazník, standardní informační dokument o spotřebitelských půjčkách vede ke zvýšení informovanosti spotřebitelů. Za další, jestli díky CCD se více poskytuje spotřebitelských úvěrů přeshraničně. Co se týče samotného stanoviska a k tomu, že ten termín spotřebních úvěru by neměl přesahovat pět let. To je nepřijatelné, protože to by mělo být vyjednáno mezi dvěma stranami. Navíc omezíme-li dobu, na kterou si může půjčit prostřednictvím spotřebního úvěru, tak budou dávky příliš vysoké a následně si je budou moci dovolit pouze bohatí lidé. Především eh, také vzhledem k tomu, že ten strop je 75 tisíc euro, to se za pět let splatit nedá. V odstavci 5 se říká, že dlužník by měl dopředu vědět, pardon, že věřitel by měl dopředu vědět, jak se budou měnit úvěrové sazby, tak aby byl schopen posoudit úvěryhodnost svého klienta, což není možné. A další problém. Pakliže bude půjčka zaručená nemovitostí dlužníka, bude se to týkat i směrnice o realitách? Kromě toho by se neměly diskriminovat rodiny, které mají pouze jednoho rodiče samoživitele, kterých je stále více. Takže na tomto dokumentu se určitě dá ještě hodně pracovat a bude se těšit na další spolupráci během nadcházejících týdnů. Děkuji. Bohužel tuto diskusi budeme muset uzavřít s tím, že termín na pozňovací návrhy bude 12. dubna a potom po těchto oznámeních se vyjádřím i sám za sebe. S tím, že ještě 7. května se budou pozněvací návrhy předkládat a mě te, diskutovat. Pardon. Nejprve k paní Kay. Souhlasím s tím, že doporučení číslo 4 může být nebezpečné. tedy nedovolit, pakliže má rodina pouze jednoho samoživitele rodiče, takže by se neměla ta půjčka zajišťovat domem. Já jsem totiž také viděl případy rodin, které v podstatě byly vystěhovány na ulici, protože nebyly schopni splácet a ta půjčka byla zajištěna jejich domem. Snažil jsem se proti tomu nějak bojovat. Pochopitelně jsem ochoten diskutovat s vámi o možném způsobu, jak to udělat. Teď, co se týče délky poskytovaného úvěru, tak to můžeme pochopitelně spolu prodiskutovat, pane Šmite. Některá doporučení z této studie také můžeme zapracovat do svého stanoviska. Ale já jsem očekával, že většinu těchto doporučení ze studie přenese zpravodaj No ale protože nemáme návrh samotné zprávy, tak můžeme pracovat přímo tímto způsobem na stanovisku. Souhlasím také s panem Grivoldem, že eh, výpočet té celkové úrokové míry, konkrétně tedy APR, by měl být prováděn jinak. A navíc Evropská komise je povinna k tomu předložit studii. Bohužel tak učiní až příští rok. Další schůze proběhne ve čtvrtek 12. dubna 2012 mezi 9. a 12.30. paní Kej. My jsme malá skupina, máme mnoho práce během nadcházejících dvou týdnů. Je nějaký důvod, proč to probíhá tak rychle? dali by se posunout termíny pro pozměňovací návrhy, především vzhledem k tomu, že ještě nemáme k dispozici tu hlavní zprávu. Okay, now it's a break until... Dobrá, nyní máme přestávku do 17. hodiny.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 So, quiet please, quiet please. Poprosím, abyste se utišili. Určitě máte na mysli mnoho otázek. Čím dříve začneme, tím lépe. Takže vás všechny vítám. Nejprve pár formalit, tedy přijetí pořadu jednání. Zdá se, že nikdo se nehlásí námitkami, sdělení předsedkyně nemáme, takže následuje přímo výměna názorů trojky s hospodářským a měnovým výborem a výborem pro zaměstnanost a sociální věci. Pervonš Perez za výbor pro zaměstnanost předseda a spolu se mnou. Vítám Oliho Réna, místo předsedu Evropské komise a komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti Jurga Smysen, člen výkonné rady ECB, kterého známe, Paul Thompson z evropského oddělení MMF a vedoucí mise Mezinárodního měnového fondu pro Řecko a kromě toho vítám všechny poslance a poslankyně. Nezamýšleným účinkem práce trojky by mohlo být vytvoření určité negativní vize Evropy a institucí. To trojka v žádném případě nechtěla, ale všimli jsme si toho ze sdělovacích prostředků, kde se o tom psalo opravdu hodně. Takže jsme se rozhodli využít této příležitosti a trojku pozvat na veřejnou výměnu názorů se členy tohoto výboru a doufáme, že tato diskuse zvýší veřejné povědomí a pochopení hlavních cílů programu pro Řecko a také možných dopadů. Je to součást cílu zvyšování demokratické legitimity trojky. Nemáme moc času, takže poprosím všechny, aby vystupovali maximálně po dobu deseti minut. Následně bude diskuse, ve které budeme přísně dodržovat i řečnickou dobu vyčleněnou pro poslance a poslankyně. Nejprve má slovo Oli Rén. Prosím. Děkuji, Sharon. Pervonš, uh, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji za dnešní příležitost vyměnit si s vámi názory o, na Řecko. Děkuji také za otázky, které politické skupiny dopředu poslaly. My jsme na ně poslali společně odpovědi s kolegou Gasmoncenem z Evropské centrální banky. Takže proto můj úvod eh, může být pouze stručný. Řecká krize představuje veliký problém pro řeckou společnost, ale i pro Evropskou unii. Je to důsledek eh, let nezodpovědných politik a díky evropské solidaritě se nám podařilo zabránit té nejhorší sociální katastrofě. Na druhou stranu je jasné, že situace je stále závažná, především pro ty nejslabší členy řecké společnosti. Evropská komise a celá trojka se snaží svou prací pomoci Řecku restrukturalizovat eh, ekonomiku, obnovit její rovnováhu a zlepšit střednědobé perspektivy růstu a zaměstnanosti. Zaměstnanost a růst jsou slova, která bych rád zvýraznil, protože to jsou hlavní cíle programu hospodářské reformy Řecka. Panovaly tam velké nerovnováhy a proto bude chvíli trvat, než se tyto nerovnováhy napraví. Na druhou stranu si ale nedělejme iluze, že bez korekce hospodářských nerovnovách vytvoříme pracovní místa a umožníme růst. Připomeňme si, kde to všechno začalo a proč jsme tady. Toto Toto dnešní slyšení by nikdy neproběhlo, kdyby několik řeckých vlád po sobě svou politikou eh, nevytvořili makroekonomické nerovnováhy, nestratili konkurenceschopnost a nenavýšili rozpočtové schodky. V roce 2008 mělo Řecko deficit běžného účtu na úrovni 18 HDP v roce 2009 měli rozpočtový deficit ve výši téměř 16 HDP. A výsledkem je, že Řecko a možná celá eurozóna se tak dostaly na pokraj katastrofy. Toto a perspektiva možného neuspořádaného bankrotu vedla k tomu, že Řecko požádalo své partnery v eurozóně, a Mezinárodní měnový fond v dubnu 2010 o pomoc. A poté, na žádost Řecka, Evropská komise, ECB a Mezinárodní měnový fond vytvořili tuto trojku a snaží se pomocí této trojky vrátit eh, řeckou ekonomiku na trvalé udržitelné koleje. Společně s měnovým fondem eh, státy eurozóny věnovali 260 miliard euro a s tím, že soukromí investoři budou investovat 100 eh, miliard euro a to tím, že eh, upustili od 50 eh, svých pohledávek. A následně má Řecko možnost zatížení dluhem snížit ze 160 na 116 do roku 2020 což je příležitost, které musíme využít. Bezprecedenční finanční solidarita ukazuje, že vlády a národní parlamenty eurozóny chtějí dát Řecku dostatečný prostor a čas na to, aby ozdravili svou ekonomiku a napravili škody. Ty problémy, kterým Řecko čelí, nemůžeme, nemůžeme z nich vinit ty, kteří se snažili pomoct poté, co už eh, škoda byla učiněna. Vážení poslanci a poslankyně, Řecko činí pokrok, je potřeba to uznat. Evropská komise zmínila, že ve velmi těžké době Řecko učinilo eh, kroky k rozpočtové konsolidaci. A právě proto Trojka se rozhodla pomoci Řecku, i když eh, fiskální cíle eh, na rok 2010 a na rok 2011 nebyly úplně splněny. A právě, dík, a právě jako uznání tohoto pokroku jsme se rozhodli, že prodloužíme a navýšíme finanční podporu pro Řecko. Problémy zůstávají. Prostředky zatím nejsou dostatečné na to, aby veřejné finance Řecka byly trvale udržitelné, případně aby Řecko zpět navýšilo svou konkurenceschopnost. Bude potřeba učinit další kroky. Pracovní skupina pro Řecko je nástroj, který vytvořila komise a dala jej k dispozici řeckým orgánům, které se snaží vybudovat moderní a prosperující Řecko. A prostřednictvím této pracovní skupiny je poskytována pomoc řeckým orgánům při vytváření a provádění reform, které budou potřebné, mali dojít k oživení řecké ekonomiky. Řečtí občané tak budou mít přístup k lepším veřejným službám, budou se moci těšit z efektivnějšího a lepšího daňového systému a také z lepšího prostředí pro vnější investice, což povede k trvalé udržitelnému růstu a zaměstnanosti. Cílem programu je zajistit také sociální spravedlnost. Třeba co se týče snižování důchodu, tak ty se soustředili na ty nejvyšší důchody, zatímco ty nejnižší důchody byly chráněny. Také reformy ve zdravotnictví by měly vést k tomu, že eh, by se měly zachovat to nejvyšší možné míry výhody pro běžné obyvatelstvo. Daňový systém je progresivnější a dalším důležitým předpokladem úspěchu tohoto programu je, je boj s proti vyhybání se daním. A to nejenom kvůli fiskálním zdrojům, ale také proto, že to posiluje eh, duch odpovědnosti. Poslanci a poslankyně, Řecko se zavázalo provést reformní program a mělo by dostat možnost jej realizovat. Myslím si, že z prvního programu vyplývá velmi zajímavá lekce. Objevily se tam dvě achilovy paty. Za prvé, nízká správní administrativa řecké státní zprávy, která neumožnila, aby ty reformy probíhaly dostatečně razantně. A za druhé, nepanovala dostatečná politická jednota, která je nezbytná pro to, aby se získala podpora pro tyto náročné reformy. Pro druhý program se snažíme mobilizovat veškerou pomoc, která je k dispozici, tak abychom pomohli řeckým orgánům posilit administrativní kapacitu. Nicméně druhá achilová pata, nedostatek politické jednoty, eh, sice se zlepšila, ale v konečném důsledku toto mohou vyřešit pouze řečtí občané a řecká společnost. Takže dámy pán a pánové, nakonec eh, jenom pár slov eh, k tomu, kdo je majitelem tohoto programu. Je to program hospodářských reform Řecka. Je to program, který patří Řecku. Trojka pomohla vytvářet tento program a věřitelé tedy eurozóna a členské státy Mezinárodního měnového eh, fondu, respektive jejich daňoví poplatníci, požádali ehm, komise, aby sledovala realizaci těchto programů, které vyplývají nebo které používají prostředky, ty veliké prostředky, které byly půjčeny. Takže Evropská unie a měnový fond mohou umožnit podporu, ale nakonec Řecko samotné bude muset učinit konkrétní kroky pro reformu své země a musí za ně nést odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za to, že jste dodržel řečnický čas. A prosím fotografy, aby nestály před eh, našimi kolegy poslanci, kteří chtějí vidět na to, kdo hovoří, takže kdybyste se mohli nějakým způsobem umístit spíš do těch mezer. Děkuji. Takže prosím. Děkuji vám, cení poslance a poslankyně, paní předsedkyně. Je mi potěšením být tady s kolegy a přáteli, s Olim a s Polem. Myslím, že řecké toto období přizpůsobování je skutečně bolestné. O tom není nejmenších pochyb. Otázkou však je, jak se Řecko do té situace dostalo a jaké máme alternativy. Jeden ze základních dopadů toho, který odráží makroekonomické nerovnováhy, které se kumulovaly po celé roky. Závadné fiskální ekonomické politiky a nedostatek strukturálních reform. Tyto politiky podkopávají udržitelnost veřejného dluhu, a vytvořili také obrovský, eh, obrovskou mezeru v konkurenceschopnosti. A stávající pokles HDP není způsoben jenom eh, tím přizpůsobováním se nové situace, ale je to také jakási korekce té mezery, která se nakupila až do roku 2009. Existuje nějaká alternativa toho stávajícího eh, programu? Myslíme si, že Řecku nepomůžeme tím, že mu budeme dávat nějaké falešné očeká, zavdávat falešná očekávání. Řecko by stěží mohlo čelit větším omezením, než nestratilo přístup na trh a může se opírat pouze na eh, stanovené no, částky v rámci oficiální pomoci. Jedinou možností je obnovit konkurenceschopnost, což pak povede k trvalému růstu. A to si vyžádá vytrvalost. Vytrvalost provádění fiskální konsolidace, zavádění strukturálních reform a řešení e, slabin řeckého bankovního sektoru. Úsilí řecké vlády a oběti řecké veřejnosti byly opravdu značné. Až dosud. Ale pořád ještě zbývá dlouhá cesta. Není žádným tajemstvím, že tento program má velká implementační rizika. E, ta operace výměn dlouhu byla úspěšná a to zlepšilo e, otázku udržitelnosti. Míra HDP a dluhu byla, by se mohla dostat až na 116% do roku 2020, ale to závisí na několika podmínkách. Zejména, že Řecko uh, plně realizuje tento program, protože dluhová eh, dynamika je velmi citlivá na jakékoliv selhání. Eh, jakmile bude reforma pomalejší nebo budou nižší příjmy z privatizace, tak by se to promítlo do nižšího růstu a to by potom zase narušilo udržitelnost dluhu. Nyní se vyjádřím k několika klíčovým oblastem. Fiskální přizpůsobení, konkurenceschopnost a finanční sektor. Takže pokud jde o fiskální otázky, tak řecké orgány a řecké obyvatelstvo si zaslouží uznání za to, co se jim podařilo v uplynulých dvou letech. Navzdory recesi došlo ke snížení deficitu o 6,5 HDP od roku 2009. To však znamená pokles z 16 na 9 Ale pořád je rozsah vlády příliš velký oproti schopnosti řecké vlády vybírat daně. Kvalita fiskálního přizpůsobení byla navíc smíšená. Na jedné straně některé významné reformy začali řešit vysokou úroveň eh, platů ve veřejném sektoru a eh, neudržitelnou penzijní situaci, ale na druhé straně zatím se byla snaha spoléhat se pouze na škrty a zvyšování daní. Ale je potřeba ještě implementovat některé obtížné strukturální reformy uzavření té fiskální mezery pro rok 2013 a 2014, což je asi 5,5 HDP, bude jakýmsi testem eh, odhodlání vlády. Bez vůle vlády, ve schopnosti vlády implementovat a připravit tyto reformy není eh, takové přizpůsobení vůbec možné. Proto apeluji na řeckou eh, politiku a řec, před, politické představitele, aby bojovali proti jakýmkoliv dílčím a, a, a sobeckým e, zájmům, protože jinak se možná nepodaří tuto e, dluhovou mezeru uzavřít. Oli se také dotkl, dotkl jedné důležité věci. Jak zajistit, aby e, bylo to zatížení těchto kroků správně, správným způsobem rozděleno. Zatím byl pokrok poměrně omezený, bohatí řekové stále přispívají k celkovému úsilí méně než chudí. A to zejména z důvodu e, vyhýbání se daňové povinnosti. Takže je potřeba e, bojovat proti neplacení daní. A to nejenom za účelem zvýšení daňových příjmů, ale také přijetí sociální e, přijatelnosti těchto programů. Za druhé konkurenceschopnost. Došlo k jistému zlepšení v rámci prvního programu, ale zatím to nedostačuje. Řecko pořád ještě stojí před velkým nedostatkem konkurenceschopnosti oproti svým obchodním partnerům. A to vyplývá právě z různých eh, prodlev v realizaci eh, reform. Ale uzavřít tuto mezeru a přitom zůstat v euru bude znamenat další interní devaluaci. Jak toho dosáhnout? Po, aniž by to vedlo k velkému z, zvýšení nezaměstnanosti. Jedině prostřednictvím omezení rigidit eh, v, při stanovování platů a omezení platů ve veřejném sektoru. To je ten způsob, jak realizovat tuto interní devaluaci. Nebude to populární, ale není žádný jiný způsob, jak postupovat, pokud chceme eh, zamezit růstu nezaměstnanosti a zvýšit konkurenceschopnost. Toto není jediná oblast, protože programy na trhu práce musí být provázeny liberalizací služeb. Například eh, pokud jde o obrovské množství těch zatím uzavřených profesí a je e, potřeba překonat určité dílčí zájmy v této oblasti. Dále rekapitalizace bank. Řecko musí řešit situaci svého bankovního sektoru. Protože v důsledku výměny dluhu si je většina e, bank trpí nedostatkem kapitálu. A pro ty banky, které jsou považovány za životaschopné, by měly být rekapitalizovány. Ty banky, které eh, nemohou získat, se, nemohou se obrátit na trh, mohou využít eh, eh, helenský stabilizační fond. Ty banky, které jsou považovány na než, za neživotaschopné, budou rozpuštěny. A První eh, částka pomoci, která bude, eh, bude vynaložena, poslouží právě k finanční injekci pro eh, řecké banky. To bude to, ta první částka bude asi 50 milionů miliard eur. A dovolte mi na závěr říci takové poselství naděje. Jistě, že medicína je trpká, ale pacient se může uzdravit, pokud se bude e, řídit e, pokyny lékaře. Fiskální přizpůsobení, posílení konkurenceschopnosti ukazuje, že zkušenosti z jiných zemí ukazují, že to není předem ztracené. Ale předběžným předpokladem je e, silný politický závazek protože řekové neprovádí tu reformu proto, aby potěšili trojku. Tyto oběti nejsou k tomu, aby potěšili zemi X nebo Y v eurozóně, ale dělají to proto, pro své vlastní dobro. A proto očekáváme maximální politický eh, závazek a angažma. Děkuji. Eh, závěrem Paul Thompson. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za příležitost hovořit o práci trojky v Řecku. Rád bych začal pár připomínkami k prvnímu programu. Proč nakonec v některých oblastech nesplnil své cíle? A ty oblasti byly důležité. V tuto chvíli existuje tendence v Řecku i jinde zapomínat na to, že Řecko učinilo velký pokrok během tohoto programu. A to, že především platí pro oblast veřejných financí. Deficit se snížil z 15 na 9,5 HDP, což je opravdu impozantní výsledek. Jen málo zemí dosáhlo tak dobrých výsledků za pár let, a to navíc v období, kdy dochází ke snižování uh, dynamiky ekonomiky o 10%. Pochopitelně si to vyžadovalo velké oběti na straně řeckých občanů, takže je potřeba říci jasným hlasem, že Řecko učinilo velký pokrok, má ještě před sebou dlouhou cestu, ale už mnohého dosáhlo během toho prvního programu. Nyní k druhému programu. Nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že nový program se týká pouze úsporných opatření. Není to tak, je prorůstový a prozaměstnanostní. Začnu s fiskální součástí tohoto programu. Desetiprocentní deficit oproti HDP a vysoká zadluženost znamená, že řecká fiskální pozice není trvale udržitelná. Žádná země na světě nebyla schopna udržet hospodářský růst s takovýmto deficitem. Takže navýšení příjmu a snížení výdajů musí být zásadním cílem hospodářské politiky Řecka. Tady souhlasíme s těmi, kteří říkají, že už není kam dále zvyšovat daně, anebo paušálně snižovat platy či penze. Chceme-li dosáhnout dalšího pokroku, Řecko musí realizovat strukturální fiskální reformy. Na straně příjmu to bude znamenat především, že se Řecko musí snažit bojovat s daňovými úniky a, a obcházení. Ten. Protože to povede k lepšímu a spravedlivému rozdělení té zátěže a následně se tím zvýší společenská přijatelnost těchto programů. Ti, kteří jsou bohatí, musí přispět svým dílem. Toto je oblast, ve které byl náš program zatím zklamáním a existuje riziko, že program selže, pokud se nám tato oblast nepodaří lépe ušetřit. Řekl bych dokonce to, že nevím, jak se Řecku podaří zachovat dostatečnou podporu občanů a zajistit eh, fiskální reformu, aniž se nebude věnovat otázce vyhýbání se placení daní. Co se týče výdajů, tak strukturální reformy budou vyžadovat především to, aby se řádně testovaly sociální transfery, respektive ti lidi, kteří ji dostávají, jestli je mají dostávat nebo ne. Dvě třetiny navýšení těchto um, deficitů můžeme vystupovat k transferům. A transfery představovaly polovinu těchto výdajů. Jinými slovy je tedy potřeba zajistit, aby sociální transfery se dostávaly k potřebným. A to je potřeba udělat sociálně odpovědným způsobem. Ve veřejném sektoru je také potřeba snížit velikost řecké státní zprávy. Řecký eh, veřejný sektor zaměstnává příliš mnoho lidí a proto ale bude potřeba se eh, podívat na některá tabu například uzavřít některé státní podniky, které už nejsou aktuální, a také přijmout to, že práce ve státním sektoru není na celý život. Klíčové reformy, které mají snížit rozpočet, jsou na cestě. Probíhají třeba ve sektoru zdravotnictví. Ostatní zatím ještě probíhat nezačaly. Takže pokusím se odpovědět na některé vaše otázky. Toto je oblast, ve které stále ještě před Řeckem stojí těžké reformy, toto je oblast, kde můžeme očekávat, že jednotlivé zainteresované skupiny se budou proti reformě stavět. Úspěch není zaručený, ale když se podíváme na to, jak Řecko řešilo fiskální problémy za poslední dva roky, tak nevím, jak na základě toho můžeme dojít k závěru, že řecké orgány nemají vůli dosáhnout úspěchu. Nyní k hospodářskému růstu. Jak, jakým způsobem program posiluje a, eh, hospodářský růst? V roce 2011 jsme doufali, že se Řecko, že Řecko vybředne z eh, hospodářské krize. To se samozřejmě nepovedlo, protože strukturální reformy a, eh, nedosáhly bodu, kdyby se měnilo investiční klima. Klima. Toto je oblast, kde se programu nedařilo a je to ten hlavní úkol, který stojí před řeckou vládou, posílit strukturální reformy v celé ekonomice. Padla tady otázka, jestli programy veřejných investic by mohly posílit oživení ekonomiky. Ty musí být uh, především v komerčních sektorech. To není na vládě, to není na státním sektoru. Pochopitelně státní sektor může pomoci tím, že navýší investice do síťové infrastruktury, ale řecký státní sektor už stejně tak peníze nemá. A právě proto se soustředili na privatizaci těchto aktiv, tak aby se do síťové infrastruktury dostávaly hlavně soukromé investice. Také padla otázka, jestli by z privatizačních eh, příjmů se mohly financovat veřejné investice. No ty už jsou přiděleny, ty příjmy z privatizace. Ty peníze jsou na něco přiděleny a pokud je dáme jinam, tak budou někde chybět. Ty cíle jsou velmi ambiciozní a tak těžko můžeme předpokládat, že výsledky budou ještě lepší než v tom programu. Jak se program snaží posílit investice a vytváření pracovních míst? Domníváme se, že Řecko zaostává ve své konkurenceschopnosti o 15 a chceme-li zajistit růst, tak toto se musí napravit. Kvůli členství v eurozóně to bude znamenat interní devalvaci. To má řadu aspektů. Nedávno se reformy soustředovaly hlavně na trh práce. Chtěli, jejich cílem bylo v jednotlivých podnicích sladit produktivitu a odměny. A to si myslíme, že je klíčem k tomu, aby se zajistilo, že brzy, třeba za rok nebo za dva, to, o co se místní ekonomika sníží, bude kompenzováno navýšením exportu, ale proto nebudou stačit reformy na trhu práce. Ti, kteří říkají, že program selže, pokud se bude stále snižovat HDP a stále snižovat platová úroveň. Jinými slovy tedy, jestli ta změna bude znamenat ve schudnutí, bude spočívat ve schudnutí Řecka. Naopak, má být produktivnější Řecko. Strukturální reformy umožní zvýšení produktivity a vyplní rezervy, které tam existují. Myslíme si, že opravdu v tom programu proto je prostor. To za prvé tím, že se budou liberalizovat trhy produktů a služeb, tím se zajistí, že přestože budou nižší platy, tak zároveň budou nižší ceny a následně se výstupy řecké ekonomiky zvýší. Existují opatření pro snížení korupce, pro reformu systému justice. Celý program je plný opatření, které mají posílit produktivitu a znovu oživit růst. Řecké orgány se zavázaly k těmto reformám, ale řada těchto reform mimo trh práce je ještě pořád před Řeckem a musí být prováděna během dalšího programového období. Otázka je, jestli se jednotlivé zájmové skupiny proti ním budou stavět a to jak. Na to by se měla reforma do budoucnosti soustředit. Zase řeknu, neexistuje tady žádný všelek, žádný jeden investiční program, který by posílil růst. K tomu je potřeba přijmout opatření v celé škále těchto oblastí, které jsou uvedeny v programu. Nyní trvalá udržitelnost dluhu a její analýza. Snižuje se zadluženost z těch 260 na 216 do roku 2020, což je pořád hodně do příštího desetiletí, bude vysoký dluh prostě a už není čím ho zaplnit. A, a z toho důvodu jsme říkali, že trvalá udržitelnost dluhu je do budoucnosti do určité míry ohrožena a že Řecko musí z toho důvodu do plné míry realizovat tento reformní program. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jste i vy dodržel řečnickou dobu. A nyní se dostáváme k druhé části našeho setkání. Budeme mít otázky, odpovědi, jak to oznámila Sharon Bowles. Máme málo času, takže děkuji předem všem za disciplínu a mm, bylo by dobré tedy, abychom dodrželi dobu. Máme tady nejdříve Jean-Paul Gozes, který bude hovořit eh, dvě minuty. Děkuji. Během celých desetiletí veřejné výdaje Řecka překračovaly daňové příjmy dluh se dramaticky zvyšoval a vláda nebyla schopna zajistit splácení těchto dluhů. Kapitály se, kapitálové trhy se uzavřely a Řecko se ocitlo v situaci, kterou všichni známe. Já bych chtěl položit tři otázky eh, všem třem vystupujícím. Pane Asmusene, vy jste zde popsal mm, situaci, mm, která, mm, kterou bych kvalifikoval jako mimořádnou. Chtěl bych vám za to poděkovat. A v souvislosti s tím, co jste konstatoval, bych byl rád, kdybyste mi řekl, jakým způsobem hodnotíte konkrétně schopnost Řecka transformovat se včas a stát se konkurenceschopným, tak, aby se splatil dluh a aby došlo k růstu. Co se stane, pokud ozdravný program se nepodaří a pokud řekové při příštích volbách nebudou mít dostatečnou většinu stran, které se zavázaly ohledně tohoto programu. Co se týče pana Tomsena, tomu bych položil následující otázku. Chtěl bych vědět, zda trojka má prostředky a dostatečnou pravomoc, aby pomohla Řecku v, té, v tomto úkolu? A jakou úroveň mají partneři trojky, kteří působí v terénu? Pane Ren, nejdříve bych vám chtěl říci, že nezdílím vaši analýzu, podle které Řecko ohrozilo eurozónu, ale to je jiný příběh, o tom nebudeme hovořit. Já bych se vás zeptal velmi osobně, proč vaše útvory vyvíjí tolik úsilí a snaží se, aby se eh, nepodařily návrhy v souvislosti s TUPAK, jejichž smyslem je zajistit právní ochranu států, které jsou ve velkých potížích a to proto, aby v budoucnosti, dejme tomu za tři čtyři roky, se umožnilo těmto státům mít takový režim, který by předjímal tyto závažné situace, které prožívá Řecko. A na rozdíl od toho, od těch, kteří jsou proti tomuto návrhu, tyto režimy by umožnily zabránit těmto dramatickým situacím a umožnilo by to těmto e, státům se zotavit. Další řečník, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, tady e, se skupení těchto zástupců e, trojky mi připadá jako se skupení svatých, kteří mají slovo, ale nikdo je neposlouchá. Je samozřejmé, že je nutné se zaměřit na trh práce. A zmrazení cen zde nepřipadalo v úvahu. Naopak, se počítalo s tím, že se budou navyšovat daně, e, což také povede k navýšení DPH. To samozřejmě půjde proti mm, kupní síle a také dochází ke kontrakci. 200 tisíc malých e, podniků zmizelo za e, dobu dvou let. Pět let prožívá Řecko recesi. Dochází obrovské kumulaci dluhů a e, mechanicky se tento dluh stále zvyšuje. Pokud jsme si vyslechli tyto tři vystoupující a pokud si přečteme zprávy těchto institucí, máme dojem, že trojka pochybuje o efektivitě svých vlastních návrhů. A nyní anglicky. About was much... hovoří o recesi, která byla mnohem hlubší, než byly předchozí odhady a interní de- devaluace, která je potřebná k tomu, aby se obnovila konkurenceschopnost, nakonec může vést ještě k vyšší míře zadluženosti, aspoň krátkodobě. A komise se domnívá, že omezení platů nebude postačovat k nastartování růstu a, plat, a, a e, platů. Takže myslíte si, že je toto pravda? Přece musíte mít inteligentní e, mix fiskální Eh, konsolidace a prorůstových politik. A když je řeč o konsolidaci, tak tam je to velmi silné, ale pokud jde o ty další kroky, tak eh, to znamená oblast růstu, tam jsou ta opatření velmi slabá. Souhlasíte s tímto, protože to řekl Jean-Claude Juncker před rokem? Děkuji. A nyní za EPP, za Emploi bude hovořit eh, Georges Pak. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně jako člen uh, sociálního výboru jsem nyní si vyslechl mnohé informace o financích, ale také o úsporách, ale slyšel jsem velmi málo věcí o zaměstnanosti. Když jsme vyjednali Sixpack, tak jsme počítali s tím, že tento balíček by měl zabránit zhoršování, ale není reakcí na současnou situaci. A tuto výtku musím bohužel opakovat. Dosti pozdě, teprve v lednu, došlo k reakci a začalo se hovořit o růstu. A s tím jsme přišli o velkou dávku důvěry. Vy jste se snažili zpětně získat důvěru trhu, ale přitom jste přišli o důvěru populace a hlavně mladých lidí. V osmi zemích máme děsivou nezaměstnanost mladých. Hovoří se dokonce o generaci bez šance a to je neakceptovatelné. Situace v Řecku je velice špatná. Evropský parlament velmi zavčas prohlásil, že úspory nestačí jako samotné, je nutné přijmout upatření, například mládež v pohybu, nové kompetence a navrhnout příležitosti pro mladé. Také po čtyřech měsících bylo navrženo, jak postupovat z hlediska dodatečného vzdělávání a zaměstnávání mladých. Nedávno delegace komise mimo jiné se zabývala těmito oblastmi také v Řecku. Chtěl bych položit otázku, jaká opatření můžeme krátkodobě přijmout, nebo čas na nás tlačí, jakým způsobem zajistit prorůstový program a zajistit budování infrastruktury, jak krátkodobě dosáhnout těchto cílů a jak dlouhodobě zajistit ekonomické projekty. Ale především, jakým způsobem zajistit zaměstnanost mladých lidí, protože jinak bude docházet k úniku těchto mozků a to je velice dramatické. Děkuji. Děkuji. A poslední mluvčí této skupiny za amplua paní Silvana Napty. Dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, já vás vítám, pánové na tomto výboru. Podívejte se, tohle je jedno euro, ale má dvě strany. Na jedné straně je to číslo a na druhé straně máme eh, krácení a škrty. A ta jedna strana, na druhé straně je zaměstnanost. A vy zatím tady navrhujete veškerá řešení a opatření, která se týkají jenom těch škrtů a krácení. Ale nenavrhujete nic eh, pozitivní, pozitivního. Eh, my máme eh, takový zajímavý číselný údaj od řeckého ministerstva. 4 tisíce lidí nedostává vůbec plat, pracují v malých a středních podnicích, které, které se nacházejí v nesmírně těžké situaci. A inspektoři včera publikovali své prognózy do, eh, pro příští rok, které říkají, že se budou zhoršovat podmínky na trhu práce a eh, říkají také, že částeč, smlouvy na částečný úvazek se zdvojnásobily. Nezaměstnanost, zvláště mezi mladými, nadále roste. Takže mě by zajímalo, jaká konkrétní opatření hodláte schválit, aby se s touto situací něco dělalo. A položím vám ještě jednu otázku. Vy jste uh, zmínil pacienta, který uh, se má řídit dělat tím, co mu řekne lékař. A lékař mu tedy říká, že uh, si má utahovat opasek. Ale nemáte náhodou obavy z toho, že ta stejná medicína se bude dávat i všem dalším pacientům, Portugalsku, Španělsku a dalším. A jakmile začnou brát tyto pilulky, tak místo, aby se jejich situace zlepšila, tak ona se zhoršuje. Zajímalo by mě, co vy na to. Děkuji mnohokrát a nyní budou hovořit naši hosté trojky. Každý bude mít čtyři minuty. Nejdříve pan komisař, místo předseda komise Oliren. Děkuji za tuto eh, obsažnou debatu a za velmi relevantní eh, kladené dotazy. Začnu tou otázkou, která je byla eh, panem Gozesem adresována přímo mně. Týká se to té tak jako si, jakési kapitoly 11, nebo zkrátka ochrany před bankrotem v rámci reformy ekonomické zprávy. To souvisí se zapojením soukromého sektoru a tím, jak by to mělo být zorganizováno při potenciální restrukturalizaci dluhu. Já chápu vaši logiku a vaši motivaci a vaše cíle, to znamená chránit daňového poplatníka, omezit a omezit přitom daňové zatížení. Ovšem, musím zdůraznit, že že evropský instituční systém je takový, že eh, to zapojení eh, se, soukromého sektoru, kdyby bylo automatické, by nám by vyvolávalo velmi vážný, vážné riziko, nebo spíš realitu nákazy se jednoho státu do druhého. To, z toho jsme byli svědky v říjnu 2010 a i později, kdy v důsledku, v důsledku té dohody z Dovil jsme měli ten program krizové reakce a jsme svědky toho, že Řecko je skutečně specifickým výjimečným případem. To komise podtrhla mnohokrát a zúraznila to i rada. A naše kroky ukazují, že Řecko je specifickým případem. A v tomto kontextu tedy bylo rozhodnuto, že dojde k tomuto takzvanému hejkatu, k tomu té restrukturalizaci na dobrovolné bázi, což je 53,5 procenta té hodnoty původního dluhu a omezuje to zadluženost Řecka o 100 miliard eur, což je vůbec největší restrukturalizace ve historii světa. A velmi významně to snižuje zadluženost Řecka. A ještě tu byla otázka týkající se tedy eh, fiskální konsolidace versus růst. Konsolidace nepodkopává ve skutečnosti růst nebo tar prorůstová opatření. Řecko čelí hluboké krizi, pokud je o jeho konkurenceschopnost, tím, že má nízkou produktivitu a e, vysoké externí nero- im, nerovnováhy a s, zároveň s tím fiskální krizi s vysokými rozpočtovými deficity a e, státním dluhem. A Řecko musí postupovat na obou frontách zároveň, to je jasné. Proto byl ten program nastaven tak, aby se zaměřil na obě stránky. Abychom podpořili Řecko v jeho eh, v plnění jeho cílů a i v podpoře růstu, vytvořila komise speciální task force minulém v loňském roce, a nyní rozšiřujeme její činnost. Spočívá v technické pomoci, poskytování expertízy a samozřejmě využíváme expertízu MMF OECD a dalších mezinárodních institucí, přičemž naše hlavní cíle jsou boj proti daňovým únikům, to je nezbytné jednak pro vybírání daní jako takové, ale také pro posílení sociální spravedlnosti pro celého programu. Důležitá je také reforma veřejné zprávy, už jenom proto, že musíme omezit uh, byrokracii a musíme uh, zlepšit podnikatelské prostředí tak, aby, bylo, aby lépe napomáhalo růstu a konkurenceschopnosti, neboť to byla jedna ze slabin řecké ekonomiky z hlediska udržitelnosti růstu. Děkuji vám. A nyní dostává slovo Jorg eh, na čtyři minuty, pan Asmusen. Děkuji vám. Pan Gozes se ptal, jak můžeme znovu v Řecku obnovit růst. Já říkám ano, je skutečně možné, že programy zaberou. Ma, jsme si jistí tím, že, to, že budou fungovat? Ne. Program může fungovat, pokud bude implementován na 100% v průběhu celého období. A to je zas možné jedině tehdy, když se s ním plně stotožní celá řecká politická elita. To je jeden z těch eh, základních rozdílů oproti třeba Portugalsku a Irsku, kde existuje jednoznačná politická eh, podpora reform. Takže toto je opravdu zapotřebí. V případě, že to tak bude, základní scénář je realistický, tak očekáváme, že růst bude víceméně stagnovat do roku 2013 a pozitivní bude až od roku 2014. Co se stane, pokud program selže? Já bych eh, v té rané fázi se zatím snažil udělat maximum pro to, aby plán A zabral než budeme přemýšlet o plánech B, C. Protože jakmile už myslíme na plány B, C a D, tak plán A už je de facto vyřazen. A teď se chci dostat k dalším otázkám. Ano, v tomto programu je uh, určitý posun v vytváření poptávky. Eh, měli jsme ten, eh, tu pozitivní mez, mezeru, výstupovou mezeru, kde bylo příliš velké spolehání se na úvěry a nyní se spíš snažíme přeorientovat na exportně eh, stimulovaný růst. A vy jste citoval Jean-Claude Junckera, který říká, že potřebujeme směs fiskální konsolidace a prorůstových opatření, jestli s tím souhlasím. No jak bych mohl s panem Junckerem nesouhlasit? Ale já jsem si jist, že, a on to sám ví, že ten program od začátku měl právě dva pilíře. Fiskální konsolidace a Eh, zvyšování konkurenceschopnosti a prostřednictvím toho pak zvyšovat růst a eh, vytvářet pracovní příležitosti. Třetí a čtvrtá otázka, to se týkalo hlavně trhu práce a krátkodobého eh, propadu ekonomiky. Já si myslím, že podle těch prognóz může program stabilizovat situaci na trhu práce i v roce 2013 a nezaměstnanost se může začít snižovat od roku 2014. Měli bychom být upřímní. Nezbytná fiskální konsolidace, aspoň krátkodobě, je pro z hlediska růstu negativní. To konec konců se prokázalo v mnoha podobných um, reformních programech po celém světě. Ale pokud je vaše dluhová situace neudržitelná z pohledu investorů a trhu, tak musíte konsolidovat. Jinak nikdy neobnovíte důvěru eh, subjektů a účastníků trhu a tím pádem růst nemůžete. Takže krátkodobě existuje negativní dopad pro růst, střednědobě, eh, ze střednědobé perspektivy se však reformy vyplatí. Děkuji. A pan Paul Thompson? Eh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. K fungování trojky chci říci, že trojka se setkala s vysokými představiteli ministerstva financí centrální banky, ale především trojka pracuje prostřednictvím technické pomoci, která tam je velmi zastoupena. V podstatě skoro se nenajde týden, kdyby tam byl nějaký odborník, který by v Řecku pracoval s řeckými odborníky, probírají opravdu technické záležitosti týkající se posilování a vytváření institucí. A tím se dostávám k jedné věci. Ve zpětném pohledu, co by se dalo bylo udělat lépe? Myslím si, že v Trojci si všichni uvědomujeme, že administrativní kapacita Řecka provádět reformy je horší, než jsme očekávali. A že takovouto kapacitu je potřeba posílit a v tuto chvíli musíme lépe prioritizovat eh, reformy. To konec konců uvidíte i v novém programu. Nepochopitelně chápeme, že pro Řecko sociálně je toto velice těžký proces a bolestný proces. Ale podívejme se na to takto. Je to bolestné, přestože Řecko od evropských partnerů, od Evropské centrální banky a měnového fondu dostává podporu, která je o tolik vyšší, než jako by bylo za běžných okolností. Jak co do částek, tak co do délky. A přesto všechno přizpůsobení, které Řecko musí absolvovat, bolí. My se snažíme eh, tu bolest zmírnit, ale bolí to. A to poukazuje na to, jak obrovskému problému Řecko čelí. Prostě není možné výrazně snížit deficit rychle a přitom provést reformy, které máme v plánu, které jsou potřebné pro posílení eh, hospodářského růstu, aniž by to bolelo. Teď minimální eh, plat ten se sní, zvýšil o 60% do roku 2009 od roku 2000, zatímco v eurozóně se zvýšilo 40%. Minimální plat je o 50% vyšší než v Portugalsku a 20% vyšší než ve Španělsku, pětkrát vyšší než eh, v Rumunsku nebo Bulharsku. Minimální mzda musí být uvedena zpátky do souladu s produktivní kapacitou podniků a následně tyto podniky budou moci zaměstnat více mladých lidí a budou se moci zabývat tou otřesnou nezaměstnaností mladých lidí. Ten program se netýká jenom snížení platů. Primárně se týká toho, aby se prostředky používaly efektivněji a aby se uvolnil potenciál Řecka dohnat konkurenceschopnosti zbytek Evropy. Program obsahuje plno opatření k tomuto cíli. Podívejte se na, na něj, pokud budete mít pocit, že tam je oblast, která není ošetřena, tak nám prosím řekněte. Tento program se týká všech zmíněných problémů. a dostáváme se k druhé části otázek a odpovědí. Tady budeme mít šest vystupujících na minutu. Každý bude mít minutu. Nejdříve za Ekon, za Alde, bude hovořit Teodoros Didarakis. Děkuji. Pan Asmusen a pan Thomsen eh, hovořili o veřejné správě především, ale musíme zohlednit také skutečnost, že zde v této situaci máme také velkou účast domácností a víte, že příjmy eh, se snižují v důsledku navyšování eh, daní. Dochází k tomu, že i eh, důchody se snižují na základě rozhodnutí trojky. Musíme také zohlednit skutečnost, že dvě procenta nebyla vybrána z hlediska příjmů do státního rozpočtu. Je možná, že by bylo vhodné přijmout jakýsi typ Marshallova plánu. Jakým způsobem se na toto díváte? jakým způsobem chcete řešit tyto problémy. Pan Lambert za zelené. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bylo zajímavé vyslechnout si slova o posilování kapacity. Někteří z nás mají určitou obavu spíše spojenou s fondy, které byly dány v Řecku k dispozici na rozvoj a jestli vůbec Řecko má možnost absorbovat tyto peníze, natož pak přijít eh, z prostředky na spolufinancování. Poprosím o odpověď. Hodně jste hovořili o růstu a zaměstnanosti. Jak se zajistí, že ten růst půjde ruku v ruce s vytvářením pracovních míst, protože jsou druhy růstu, která pracovní místa tolik nevytvářejí. Kdo je zodpovědný za to, aby se o to postaral? A jak následně na tomto základě vyřešíme další problémy, třeba rozvoj trvale udržitelných zdrojů energie, aby nemuseli tolik dovážet. A vyjadřete se prosím také k vyhýbání se placení daní v soukromém sektoru. Protože když se podíváme na eh, to, jak platí daně soukromý sektor v jiných státech, tak musíme říci, že také to není úplně ideální. Děkuji za EKR a Ekon eh, bude hovořit další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, poslední fondy Řecku a podmínky. Byly to opatření, které měly posílit stabilitu finančního sektoru. A pokud vím, tak eh, se v programu vyčlenilo 50 miliard euro na to, tak aby banky byly schopny se eh, vyrovnat s recesí a s restrukturalizací státního dluhu. Víme, že chceme-li zajistit růst, banky musí půjčovat peníze do reálné ekonomiky. To platí především pro malé podniky, které konec konců budou hnací silou růstu ve střednědobém horizontu. Ale zároveň jsou nejvíce citlivé na to, že banky budou méně půjčovat. Plus máme Bazilej 3 a kapitálové požadavky a CRD 4, Můžete se prosím vyjádřit k opatřením, která probíhají a která mají zajistit, aby banky v budoucnosti více půjčovaly malým podnikům na úkor? Děkuji za ALD, e za Amplua. Nadia Irš má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsme slyšeli poznámky ohledně nezaměstnanosti mladých. To je obrovský problém v Řecku. Týká se 50 A jedná se o celou generaci, která nedostává vzdělání, nedostává pracovní místo. A to samozřejmě se bude rozvíjet dalších 20 let. To je právě to, co se musí zvládnout a je to téma, které se bude řešit a bude trvat mnohem déle. Proto bych chtěla vědět, jaké možnosti tady jsou. Již předředníci hovořili o malých a středních podnicích, především o jejich potřebě podpory. Na evropské úrovni máme takovéto fondy, které mohou poskytnout tuto podporu, ale za předpokladu spolufinancování to je nezbytné. V jaké míře tady vidíte možnosti? Jak můžeme uchopit toto téma? aniž bychom jaksi obětovali celou generaci mladých lidí v Řecku. A poslední řečník této frakce za zelené, za ekon, Filip Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Happened in Econ yesterday. Chci uh, říci, že včera v Ekonu uh, generální tajemník OECD řekl, že to, že před dvěma lety jsme nepoznali, že Řecko bylo na pokraji bankrotu a následně se nerostrukturalizoval dluh, bylo tím prvním hříchem trojky v Řecku. A že to byl v podstatě ten nejvíce nezodpovědný akt ze strany evropských orgánů a trojky. A dnes, když poslouchám vás, tak mám pocit, že se blížíme k něčemu podobnému, že zase uh, říkáme, že realit, nebo nepoznáváme realitu, která existuje. Takže když vás všechny poslouchám, tak vidím, že tady máte plán jasně nastavený, kde je malý potenciál, říkáte, pro selhání, ale to si myslím, že není pravda. Já tady vidím nulový potenciál pro pozitivní vývoj, velký potenciál pro negativní vývoj. Jaké rezervy jste dali do toho programu v případě, že se něco nepovede? Například to, co jste říkali v minulém období, že program nebyl dostatečně realizován. A jaké máte krizové plány, pokud to všechno selže? Neměli bychom začít mluvit i o alternativách B, C, D, E? Zatím jste neměli příliš dobré výsledky a musím říct, že úplně nevěříme vaší práci. Děkuji, měli jsme pět otázek. Nejdříve bude odpovídat o jeden čtyři minuty. Thank you. Me... Děkuji. Začnu s otázkou paní uh, Swinburne týkající se rekapitalizace banka, potom se dostanu k dalším otázkám. Finanční stabilita byla vždy klíčovou prioritou tohoto programu. Protože pouze ve finančně stabilním prostředí mohou banky plnit svůj úkol a poskytovat úvěry reálné ekonomice, především malým a středním podnikům a domácnostem. Od začátku tohoto programu byla přijata především ze strany ECB mimořádná opatření, která měla zajistit, že řecký bankovní systém bude mít dostatek likvidních prostředků. První program představoval 10 miliard euro pro rekapitalizaci bank. Tato částka byla v mezičase navýšena na 50 miliard ve stávajícím programu. A my se domníváme, že tyto prostředky stačí na to, aby byly banky dostatečně kapitalizovány, aby překonaly recesi a aby byly eh, absorbovány ztráty ze špatných půjček. Teď, co se týče strukturálních fondů, máme malý garanční fond pro malé a střední podniky, ten byl spuštěn. Je to nový nástroj, který pomůže malým a středním podnikům, jež zásadně poškodila krize, dostat se k úvěrům, aniž by tím vznikaly závazky pro řecký stát. Do konce roku 2015 bude celkem prostřednictvím úvěru do malých a středních podniků vloženo 4,5 miliard euro. Nyní k otázce spolufinancování a strukturálních fondů. Rád bych vám sdělil, že po inicia- nebo na základě iniciativy kolegy komisaře Hána seznam 141 projektů, eh, které mají být eh, financovány z nevyužitých prostředků, byl schválen. Jedná se o článku 10 miliard euro kterou se snažíme znova nastartovat eh, používání zatím nevyužitých strukturálních fondů. S tím, že se chceme soustředit hlavně na takové projekty, které potenciálně mohou nejvíce pozitivně ovlivnit růst a zaměstnanost. Patří mezi to oblast eh, energetiky, dopravy a životního prostředí, ale také turistiky a sociálních projektů. Žádné nové projekty nejsou, což je dobře, protože všechno už je naplánováno, pouze čekají na realizaci. A tyto projekty jsou navíc klíčovou vrstvou těch projektů, které mají být realizovány. V podstatě představují polovinu prostředků, které jsou k dispozici. Řecké orgány sledují realizaci těchto projektů s podporou služeb Evropské komise. Navíc jsme vytvořili zvláštní monitorovací systém. První zpráva První zprávu v tuto chvíli dopracovávají řecké orgány a měli byste, mít, měli byste ji mít v dostupné době k dispozici. Co se týče toho, jestli tyto iniciativy opravdu plní svůj účel, soustředují se na snahy posílit růst a zaměstnanost. To k tomu můžeme konstatovat. Euh, euh, Děkuji. Pan Asmussen, čtyři minuty. Thank you very much. For... Děkuji. Takže pokud jde o um, zaměstnání ve veřejném sektoru, tak po, v rámci prvního programu došlo ke snížení ve veřejném sektoru ale toto bylo nedostatečné oproti původnímu závazku prvního programu a nyní to zkoušíme v druhém programu v tom pokračovat, aby to přizpůsobení skutečně bylo i ve veřejném sektoru. To je nevyhnutelné, je to nutné. Proti evropským partnerům je rozsah řeckého veřejného sektoru obrovský. Hovoříte o rekrutování před volbami. Já nevím o tom, že by k něčemu takovému docházelo, nemohu se k tomu vyjádřit. byla tu mm, žádost o jakýsi Marshallův plán. Jistě, investice jsou potřeba, ale jakékoliv veřejně financované eh, investice prostě nemají prostředky. Vláda na to nemá prostředky, protože vláda nemá přístup eh, na trhy, nemůže získávat kapitál a finance, takže se spolehá pouze na financování ze strany MMF a evropských eh, partnerů. To znamená, že jakékoliv žádosti o finance navíc musí eh, znamenat nutně žádost o peníze od Evropy a od MMF. A to nezní realisticky. A pokud je evropské fondy, tak ano, musíme zajistit, aby strukturální reformy skutečně měly i vliv na vytváření pracovních míst. V tom programu je mnoho příkladů strukturálních reform, které posilují zaměstnanost, včetně zrychleného systému na podporu evropských investic, vytvoření jednotných kontaktních míst pro zakládání firem, pro exportéry a série reform, které mají eh, otevřít různé dosud neliberalizované trhy, například uzavřené profese, jako byly dosud architekti. A mnozí další. Pokud jde o rekapitalizaci bank jako předběžnou podmínku poskytnutí úvěru do reálné e- ekonomiky a malým a středním podnikům to je jeden z milníků druhého programu. Ehm, Řecká banka, která, tedy eh, Národní banka má eh, identifikovat do konce března, které banky jsou životaschopné a které ne. Ty, které jsou považovány za životaschopné, budou okamžitě rekapitalizovány prostřednictvím soukromých trhů, pokud to půjde, a pokud ne, tak prostřednictvím peněz z programu, tedy respektive první tranše tohoto programu. A díky tomu by banky, které budou kapitalizovány, mohly plnit své e, závazky poskytování půjček reálné ekonomice a mohly by se také účastnit i operací e, měnového charakteru v rámci ECB. Takže to je eh, ten bezprostřední krok v rámci první tranše a ta druhá eh, tranše, která bude až po prvním přeskumu toho programu, má také asi nějakých 25 miliard eur vyčleněných na rekapitalizaci a řešení problémů bankovního sektoru, k čemuž by mělo dojít do září. Tady by mělo dojít, jak říkám, k velmi rychlé akci podle nového programu. Pan Lamerc se zeptal, nebo spíš konstatoval, že tady dochází k popírání reality. Já nevím. Jak jsem řekl já, jak řekli i jiní, tak opravdu existují rizika při implementaci tohoto programu. Když se podíváte na jiné programy v Evropě, v Latinské Americe, v Africe, Asii, tak toto prohlášení je eh, něčím, co je jasné. Samozřejmě, že je tu nebezpečí určitých prodleb a eh, nesplnění podmínek, ale myslíme si, že do roku 2020 může být dluh udržitelný v případě, že bude program implementován eh, do všech detailů. Proto tady nevnímám žádný nedostatek realismu. Když hovoříte anebo naznačujete, že ECB je proti restrukturalizaci, tak to vycházelo z obav z eh, těch efektů, které by to mohlo mít na ostatní země eurozóny. To by vyžadovalo eh, větší obrané valy, ochranné valy proti tomu. A děkuji. Děkuji, pan Thompson. Děkuji. Jenom stručně chci doplnit to, co se tady řeklo bankám a úvěrům pro malé a střední podniky. Bank of Greece um, může prostřednictvím mezinárodních expertů se podívat na historii půjček všech podniků, protože eh, ta tendence byla neustále dávat půjčky velkým podnikům, aby se zabránilo tomu, že e, ty půjčky pak už nebudou e, spláceny nebo že dojde, e, že dojde k v podstatě nezaplacení toho dluhu, i když třeba ty podniky nebyly vůbec ziskové. Tomu to chceme zabránit, aby, se, aby půjčky neplynuly do takovýchto podniků, ale aby Eh, směřovaly do dynamických malých a středních podniků a ne do ne, eh, těch velkých firm bez budoucnosti. Takže musíme zajistit, aby když dáme dluh někomu, kdo není výkonný, tak budeme muset odložit kapitál stranou, protože bude dražší dá takovým eh, firmám půjčovat peníze. To znamená, že do programu jsou zabudovány prvky, které eh, vyvolají a které přispějí k tomu, aby ty prostředky šly malým a středním podnikům. A pokud eh, jde o plánování eh, pro případ DSA, tak tady vás vyzývám, abyste se podívali na naši zprávu. Je tam dlouhá příloha, není tam žádný manevrovací prostor. Hlavní citlivou oblastí jsou strukturální reformy versus ekonomický růst. Pokud strukturální reformy budou pokulhávat, tak dluh bude potom velmi rychle zase neudržitelný. Pokud Řecko se bude snažit, jak může, ale třeba se objeví nějaké jiné neplánované faktory, nebo to bude trvat déle tak evropští vedoucí představitelé sami uvedli, že budou i nadále Řecko podporovat tak dlouho, jak bude nezbytné k tomu, aby se mohlo znovu eh, obracet na trh, čili že dostane tu dobu potřebnou k implementaci reform. To je to, to klíčové ujištění, ta záruka. Dokud bude Řecko potřebovat eh, oporu, tak, Řecko, eh, tak Evropa při něm bude, bude stát ale teď je řada na řecích. Oh yes, sorry, we're all getting tired now. Ano, všichni už začínáme být unavení. A nyní třetí kolo otázek, minuta pro každého a pak budeme mít tříminutové odpovědi. První, pan Nikola Šuntis, on má vlastně dvě otázky. Takže dvě minuty zároveň. Prosím. Vážená paní předsedkyně. Děkuji. Já mám tady známou fotografii, teda známou fotografii v Řecku, na té fotografii jste vy, a máte tam diagramy a tabulky a říkal jste, že v roce 2011 na základě těchto údajů skončí recese a že v roce 2012 budeme mít růst 1,2%. Takže jsem tu fotografii chtěl tady ukázat. Protože na místo růstu máme recesi, 7%, uzavřely se tisíce podniků, máme více než 20% nezaměstnanost, tisíce lidí, kteří žijí v chudobě, případně bez střechy nad hlavou, a tisíce lidí, kteří nejsou spokojeni takže jste selhali. Žádná z vašich opatření nefungovala. Já vím, že hovoříme i o zemích jako Portugalsko a Španělsko, ale prostě v Řecku se vám to nepovedlo. Na základě nového memoranda bude nová fáze mít nižší financování o 12 miliard, to znamená, že budou nižší penze, zase se budou propouštět lidi z veřejného sektoru a, a bude méně státních investic. Následně tedy více peněz odplyne z řecké ekonomiky a bude pokračovat ten začarovaný kruh eh, půjčování na půjčky. Řečtí lidé přišli o 22% svých platů, zrušili jste kolektivní vyjednávání, chcete zase posílit eh, další škrty a vy jste srovnávali řecké platy se zeměmi typu Bulharsko a Rumunsko. No jak to můžete srovnávat? Student prvního ročníku Vysoké školy ekonomické by vám řekl, že se to takto dělat nedá. Můžete zaručit, že cílem trojky není stáhnout řecké platy na bulharskou a, ruskou úroveň, a rumunskou úroveň na nějakých 150 euro za měsíc? Můžete potvrdit, že toto není vaším cílem? Že budeme pracovat za podmínek, které platí na jihu a východě? Dobrá. Nyní Niky Sevelo, prosím. Zas. Já Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hovořilo se o řecké konkurenceschopnosti a to v posledních dvou letech. V tomto období eh, jsme byli vystaveni jakémusi tlaku a také hrozbám, eh, které zaznívaly ze strany rady. Hrozilo se nám vyloučením z eurozóny a tím eh, byla spochybněna a zraněná eh, hrdost naší země kdo bude, a také to mělo mezinárodní dopad, kdo bude investovat do země, která je ohrožena vyloučením z eurozóny. Chtěla bych zdůraznit, že tady jsou lidé z rady, kteří zraňují hrdost řeků a vlastně se snaží eh, obrátit tyto cíle v náš neprospěch. Pan Schäuble, paní Merkelová prohlasili, že vyloučení není realistické. Jak to vypadá v současnosti? Je to realistické či nikoliv? Děkuji a nakonec EFD Jeffrey Bloom. Probíhá velká finanční krize, kterou jsme si způsobili sami. Máme za sebou deset let um, otřesného experimentu s měnou. Každý student ekonomiky to mohl předpokládat. Politický experiment je stejně tak nebezpečný v Evropě, jako byl ve 20. století. Selhal systém centrálních bank a následně tento podporuje korumpovaný bankovní systém penězi daňových poplatníků. To se nedá morálně, uh, morálně uh, ospravedlnit. A kromě toho nás čeká ještě horší vývoj. Já neříkám a nemyslím si, že Řecko je jediné, to je nesmysl, Řecko je akorát současný problém. Neměl by tedy MMF uznat, že systém selhat, selhal a začal pomáhat znovu vytvářet eh, národní státy s jejich měnami a demokraticky volenými vedoucími představiteli? Dobrá, nyní odpovědi dám slovo komisi, potom ECB a potom MMF. Oli. Děkuji. Nejprve k otázce pana se týkající se růstových predikcí. Růstové projekce trojky týkající se roku 2010 byly příliš optimistické, v tom máte pravdu. Přispělo k tomu několik faktorů. Jedním z těchto faktorů byla diskuse o zapojení soukromého sektoru v klíčové chvíli. Tato diskuse vedla k zvýšení nejistoty a averze investorů a spotřebitelů k riziku bylo to v říjnu roku 2010, tedy v době dohody z Duvy. Kromě toho nebyl vypracován široký konsensus na několika reformách, které byly zapojeny do prvního programu. Kromě toho se posílila politická nejistota a to také sehralo svou roli. Následně se u některých strukturních prorůstových reform nepodařilo dosáhnout cílu a to se ještě zhoršilo nedostatečnou administrativní kapacitou při realizaci. A proto, jak jsem říkal na začátku, existují tady dvě achilovy paty. První, jedna z nich je nedostatek politické jednoty. A to může překonat jenom řecká společnost, řečtí občané. A je to potřebné, chceme-li mobilizovat potřebu pro takto složité hospodářské reformy. A za druhé, musíme se zabývat nedostatečnou administrativní kapacitou Řecka a činíme tak prostřednictvím toho odborného týmu k Řecku, který má pomoci Řecku při plnění tohoto cíle. Za druhé, co se platů týče, platů navázaných na konkurenceschopnost. Reformy v rámci prvního programu pomohly do určité míry zvýšit konkurenceschopnost, přesto ale Řecko zásadně pokulhává v oblasti konkurenceschopnosti, především když se podíváme na jednicové náklady. Dohnat konkurenceschopnosti ostatní země a zůstat v eurozóně, to si bude vyžadovat eh, další interní devalvaci v Řecku. A to je součástí druhého programu. Vstávající úpravy platů v soukromém sektoru a změny pravidel určování platů, včetně kolektivního vyjednávání a arbitráže při sporech v oblasti platů, to jsou všechno aspekty, které by měly pomoci ke snížení, zvýšení nebo posílení této interní devalvace. To ovšem nebude úspěšné při posilování růstu a zaměstnanosti, pokud to nepůjde ruku v ruce s hlubokými strukturními reformami na trhu služeb a výrobků vedoucích ke zvýšení produktivity. To je součást druhého programu. Jak říkali kolegové Asmussen a Thompson, v druhém programu je zásadní riziko nedostatečné realizace, kterému můžeme, proti kterému můžeme bojovat posilováním politické jednoty a zvyšováním administrativní kapacity řeckého státu. Řecko se tak může reformovat a zůstat v eurozóně. Děkuji. Také děkuji. Jenom velice stručně mohu se podepsat pod to, co právě řekl Oli Ren. První program nevedl k zamýšleným výsledkům, protože nebyl dostatečně realizován. Ale tento restrukturalizační program nesnižuje růst HDP, spíše odráží zásadní makroekonomické rovnováhy, které se navršily za celá léta, včetně těch, které se za pár měsíců prostě nedají zvrátit. Takže růstové cíle prvního programu dosaženy nebyly, nicméně bylo to hlavně kvůli nedostatkům při realizaci tohoto programu. Nedostatečné realizaci tohoto programu. To, co probíhá v Řecku, je jedinečné, nechceme nic takového opakovat a chceme to říct zcela jasně. Je to jednorázová záležitost, kterou nechceme opakovat. ECB velmi zajímá otázka, eh, zdali Řecko chce vystoupit z eurozóny, nebo vystoupit z eurozóny nebo ne. Já jsem v úvodu řekl, že naším hlavním cílem je, aby Řecko v eurozóně zůstalo. Pochopitelně v poslední řadě to bude na řeckých orgánech a na řeckém lidu, ale máme tento cíl a tento cíl se dá vyřešit pouze jediným způsobem. A to další pokračující interní devalvací. A to jde ruku v ruce s náklady na pracovní sílu, tedy platy. Tržní reformy a ostatní reformy, o kterých hovořil pan Thomson v prvním prohlášení, eh, se netýkají pouze nákladu na pracovní sílu. Ale v každém případě Řecko potřebuje interně devalvovat, chceli zůstat nebo znova eh, se stát konkurenceschopným v eurozóně. To je hlavní cíl. A proto jsem dvakrát řekl, že chceme, aby řešení znamenalo, že Řecko zůstane v eurozóně. Protože když nějaká země odejde z eurozóny, tak to vytváří nevypočítatelné riziko stability eurozóny jako takové. A velmi bych doporučoval, abychom si dali pozor, když hovoříme o vystoupení země z eh, eurozóny, anebo když hovoříme o uspořádaném bankrotu. Prostě kdybychom se dostali do takové situace, tak na tom uspořádaného nic nebude. A z toho důvodu jasným cílem tohoto programu je, aby Řecko zůstalo v eurozóně, také e, za účelem zachování stability v eurozóně jako takové. Děkuji mnohokrát. Vím, že nyní musíte odejít, Jorgu, takže děkujeme a nyní má slovo Paul Thompson. Děkuji, paní předsedkyně. Řecký program má za cíl modernizovat ekonomiku a provádět hluboké strukturální reformy. Ještě jsem nepotkal řeckého politika, který by se domníval, že cestu k těmto reformám zkrátí opuštěním eurozóny. Řecký cíl je modernizace za účelem zvýšení konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Nyní k otázce proč i nadále klesalo HDP oproti očekáváním prvního programu. Ano, Jirk má pravdu, nemá, co dočin, nemá to co dočinění se stávajícími opatřeními z toho programu, nýbrž s tím, že ta opatření především na strukturální straně, nebyla dostatečně prováděna. Na fiskální straně se Řecko vedlo dobře, strukturální reformy tam to bylo horší. Kdy dospějeme ke kritické mase a dojde ke zlepšení investičního prostředí a posílení exportu. Nevíme, zatím jsme toho nedosáhli a následně tedy trend snižování HDP pokračoval. Ten nový program uspěje pouze tehdy, pokud se nám podaří do něho znovu zapracovat strukturální reformy. Problém je, že v Řecku je rozdíl mezi produktivitou a platy. Buď to můžete zvýšit produktivitu, nebo snížit platy. Všichni chceme, aby se zvýšila produktivita. Všichni souhlasíme s tím, že zatím se snižovalo HDP, snižovaly se platy, tak jako v recesi, je během recese. Cílem programu je zarazit tento vývoj tím, že sice opožděně, ale přesto se zavedou opatření, která by zlepšila investiční klima a výkon řecké ekonomiky. Nicméně je potřeba říci, že tady nejsou žádné zkratky a žádné všeléky, protože si to vyžaduje změny a prostřednictvím široké škály opatření. Když se podíváte na ten program řádně, tak je tam uvidíte. Dobrá, děkuji a tím se dostáváme k poslednímu kolečku nakonec možná ještě i pár lidí, kteří se hlásí, tak eh, dostanou slovo, ale uvidíme. Už jich tak máme hodně. Nejprve EPP, Konstantina Spupakis, prosím. Děkuji. Já bych chtěl položit přímou otázku, jakým způsobem posuzujete sociální dopady opatření, která byla přijata Víte, že je obrovská nezaměstnanost, polovička mladé populace je bez práce, dále se to dotýká také bezdomovců. Jaké tedy eh, sociální dopady toto bude mít a jaká opatření byste chtěli z tohoto hlediska ještě připomenout? 20 malých podniků musí zavírat svoje provozovny a je tady mnoho dalších potíží z hlediska investic. Vy sice podporujete na jedné straně sociální dialog, ale na druhé straně vypovídáte kolektivní dohody. Navíc nemůžete vyžadovat na tomto řeckém národu, aby dále snášel toto utrpení. A není možné aby i nadále se snižovaly platy těchto lidí, kteří jsou vyčerpáni. Tato politika vede k úplnému vyčerpání této populace. Nevidíme žádný eh, možný horizont, žádné naděje. Jedná se o nezbytnost zajistit nový mix růstu, který posílí také sociální soudržnost. Obrigada. Děkuji. Já myslím, že je důležité eh, připomenout, že Řecko již snížilo za dva roky svůj deficit o 4,2 a tato reforma zprávy je opravdu nebývalá. Řecko zde vyvnulo úsilí, které je nesrovnatelné s žádnou jinou zemí OECD. Takže v tomto světle se ptám, proč trojka neuzná že prognózy z hlediska růstu jsou zcela milné. A když jsou milné, tak řeknete, to je z toho důvodu, že Řecko nic neučinilo. To není pravda. Řecko realizovalo svoje závazky a recese dále trvá. Jak navýšit produktivitu v zemi, která je v recesi, v zemi, která má asi 20 vlastní produkce? Jakým způsobem podpořit růst bez exportu. Uzná jednoho dne trojka, že se zmílila, pochopí závažnost své odpovědnosti v eurozóně. E Děkuji. A za EPP Rudy Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. My zde jsme si vyslechli rozsáhlá stanoviska, ale já bych chtěla ještě se zmínit o druhém programu, o ozdravném programu pro Řecko. To, co popsal pan Thompson, nepřinese žádné nové navýšení daní, alespoň tak to bylo eh, prohlášeno, bylo řečeno, že prostor pro navyšování daní je již vyčerpán. Ale vy jste uvedl, že v oblasti veřejných státních aktivit se plánuje určité navýšení. Ale tady vidím určitý rozpor, eh, jak vypadá eh, otázka odpovědnosti. Kde má být ta odpovědnost na evropské úrovni nebo na nás? Vyčí, vyčítá se nám, že neplníme dostatečně tento ozdravný program. Čím to je? Nedostatkem infrastruktur, nedostatkem opatření, která by byla prorůstová, souvisí to se sociálním systémem? tomto světle bych chtěla říct, že se počítá opět s krácením nákladů v druhém programu. Jakým způsobem se bude investovat, jak se budou chránit investice, aby bylo řečeno. Uh, Ztrácejte disciplínu na konci, protože chtějí hovořit i ostatní. Takže ještě dva další řečníci, protože jsme tady měli tolik řečníků za Řecko, takže ani Podimata. One minute. Minuta. Eh, Děkuji. Já budu velmi stručná. Mně jde o následující záležitost. My chceme samozřejmě, aby tento druhý program byl úspěšný. A chceme zlepšit situaci populace. To znamená, že tato opatření musí být efektivní a celá politika, která byla dohodnuta, musí být realizována. Musí se zde uplatňovat sociální spravedlnost. To je důležité pro to, aby sociální akceptance byla zajištěna. To vše zde bylo zmíněno v těchto třech vystoupeních. Podívejme se nyní na odpovědnost kdo je odpovědný za reformy bank, kdo je odpovědný za plnění tohoto programu na národní úrovni, za to, že bude sociální spravedlnost posílena a jak můžete vy přispět k tomu, aby se vyřešil obrovský problém daňových úniků. Thank you. I've got three more speakers. Please be brief. Prosím vás, hovořte stručně. Eme kostelo a pak Liam. Prosím, jen krátce. Děkuji. Mám otázku na pana Tomsna, který připustil v řeckých hodinách, eh, novinách Tovima před několika dny, že trojka učinila určité chyby. Jednou z nich bylo to, že se domnívali, že řecká zpráva je dost silná na to, aby to zvládla. A řekli jste, že z retrospektivního hlediska byste to udělali jinak tolik byste se nespoléhali na jejich kapacitu. A OECD má nedávnou zprávu, která říká, že 95% řecké státní zprávy jsou víceméně k ničemu. Co s tím můžeme dělat? Jak na tom jsme? Změnilo se to v uplynulých týdnech a měsících? Máte nějaké plány vyslat řec, řeky z MMF a řeky z Evropské komise, aby pomohly řecké zprávě co nejdřív? Děkuji. Emma. Emma. Thank you, Chairperson. Děkuji vám. Já jsem z Irska, což je tedy jedna z programových zemí a samozřejmě akceptujeme, že fiskální konsolidace a uspůsobení jsou nutné. Ale mělo by být řečeno, že neudržitelná fiskální pozice mnoha zemí, která vyplynula z krize, ne, že by byla její příčinou, třeba před krizí, eh, my jsme měli pouze 25% dluh vůči HDP jasné, že potřebujeme investice a růst a k tomu se váží tři otázky. Zaprvé, může trojka nastínit, jaké konkrétní opatření chce přijmout na řešení nezaměstnanosti mladých? A počítá se s novými prostředky, s novými penězemi, nebo se jenom něco přeskupí? Zpráva Cornelisen z 25. února, které jsme hlasovali, tam se říkal, že by se mělo zapojit ILO. Co by na to říkala trojka? A jaká opatření trojka přijímá k tomu, aby existovala demokratická zodpovědnost? Jakožto programová země jsme si vědomi problému ztráty svrchovanosti. A váš postoj přispívá k posilování euroskeptických názorů v, tě, v příslušných zemí. Chci si uvědomit, jestli jste si, chci se zeptat, jestli jste si vědomi tohoto problému. Merci, Sharon. Děkuji, Sharon. Eh, politika ozdravného programu funguje pouze za tří podmínek. Za prvé, pokles mest eh, se musí rozdělit mezi eh, poklesem cen a navýšením zisku. Dále investice musí citlivě reagovat na tento fenomen. A za třetí, exporty by se měly zvýšit eh, v důsledku vnější poptávky. Když se podívám na tyto tři body, vidíme, že pokles platu nenavýšil zisky. Dále investice nejsou eh, citlivé na zisky a eh, tak, jak to dokazují makroekonomické studie a také nejsou citlivé na poptávku. A za třetí, investice jsou zabetonovány eh, v eurozóně, jsou negativní, protože vnitřní poptávka v Evropě je také eh, zacementována. Pánové, bylo by dobré, aby jednoho dne jste začali pochybovat o relevantnosti eh, doporučení, která v tomto smyslu vydáváte. No, uh, it's still three min- ano, je tři minuty na každého. Oli a potom MMF, takže prosím. Děkuji, Sharon. Je to opravdu výzva. Pokusím se zareagovat na tyto důležité otázky. Takže nezaměstnanost mladých, co dělá Evropská unie s aby to, řeši, to ře, řešení tohoto problému, to už vyplývalo i z předchozích otázek, je zásadní to, že část práce komise se souhlasem Řecka, našich partnerů v Trojce, spočívá v tom, že Řecko by mělo přistoupit k okamžitým krokům na eh, podporu zaměstnanosti mladých, zvláště pokud jde o získávání prvních pracovních zkušeností, tím, že budou dotovány krátkodobá první místa v soukromém sektoru i ve veřejném sektoru, v sociálních eh, podnicích rozšiřování různých stáží a školení pro studenty a absolventy škol a e, podpora přeškolování nebo prohlubování kvalifikací těchto lidí, včetně e, takzvaného sociálního podnikání. A to jsou ty konkrétní e, kroky, které jsou zahrnuty a kolega komisař Laslo Andor, který zodpovídá za Evropský sociální fond, který je činný v této oblasti a jeho kroky na ochranu mladých lidí zahrnují i e, široký rozsah různých opatření na podporu mladých při zakládání podniků, e, při školení, zlepšení jejich zaměstnatelnosti a e, kariérního postupu a posílení vazeb mezi světem vzdělávání a světem práce. Tyto prvky jsou nedílnou součástí práce programu a spolupracujeme s Řeckem na vyřešení tohoto vysokého, této vysoké míry nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Spolehám se i na vaši podporu. Další otázka. Pan Pupakis se ptal na sociální dialog, sociální platformu. sociální platforma pro Řecko, zahrnující odbory i zaměstnavatele, i mezinárodní instituce. Já tady nevidím, vůbec nic, co by bránilo sociálnímu dialogu takového druhu. Zvláště pokud je o řecké sociální partnery a proč ne i z celé Evropské unie. Implementace programu nemůže být na úkor žádného zásadního sociálního práva, nemůže být v rozporu s evropským právem. V tomto smyslu bereme naši zodpovědnost velmi vážně. A chci říci, že řecká vláda, která zodpovídá za program, musí respektovat i řeckou ústavu jakákoliv politika dohodnutá s řeckou vládou a schválená řeckým parlamentem musí tuto skutečnost respektovat, což je pak zárukou toho, že to bude, že bude tento program platný a e, zákonný. Pokud jde o ekonomické předpovědi, na to se ptala paní Ferrera, ty vychází z některých předpokladů makroekonomického výhledu, externím prostředí, jakož i politických krocích oblasti fiskální konsolidace a strukturálních reform. V roce 2010 a 2011 se ukázalo, že většina těchto, před, těchto externích faktorů byla horší, než se čekalo. Na rozdíl od eh, například Portugalska a Irska, kde většina těch předpokladů se naplnila. A kromě slabšího um, vnějšího prostředí musím potrhnout význam problému slabé a správní kapacity při implementaci programů a potřebu posilovat politickou jednotu tak, aby reformy měly skutečně silnou podporu. Teď k daňové reformě opravdu je zásadní, aby jsme spolu s řeckou vládou a řeckými politickými silami a parlamentem posílili naší práci na daňové reformě a v boji s daňovými úniky. Nejde jenom o samotné daňové příjmy, ačkoliv ty jsou důležité, ale jde také o sociální spravedlnost a přijatelnost celého programu. Z těchto všech důvodů je důležité, aby jsme byli schopni společně zlepšovat schopnost Řecka bojovat s daňovými úniky a také zajistit, aby daňový systém byl spravedlivý, aby Řekové viděli, že zdanění probíhá zdůvodněným spravedlivým způsobem. Hlavním zodpovědnost té, na zadaňovou reformu v rámci Task Force má MMF a několik členských států, které podporují tuto práci v Řecku. A závěrem chci říci, že ty závazky a e, také Eh, em, míra empatie, která se objevila v této debatě, je něco, co na mě hluboce působí. Doufám, že se to převe, že se to promítne do konkrétní podpory a pomoci Řecku, zejména řeckým občanům, kteří čelí tak velkým význam, výzvám. Růst a pracovní příležitosti vzejdou z řeckých i zahraničních investic, které si ale vyžádá velkou, vyžádají velkou reformu řecké zprávy, ekonomiky a společnosti. Děkuji. Ol. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Začnu ve veřejném sektoru. Není dobré, že není pravda, že se program soustředuje pouze na příjmy. Když tento program začal, tak začal velmi bolestným snížením platů a důchodů. Na straně výdajové také se škrtal věci kromě platu a výdajů zásadním způsobem. V roce 2011 jsme se dostali na hranici dosažitelného zvyšování daňových sazeb Problém ale je, že zároveň jsme se také dostali do chvíle, kdy ta opatření na výdajové stránce, která jsou sociálně spravedlivá, prostě došla, že ta další opatření vyžadují hluboké strukturální reformy a ty chtějí čas. Je tedy potřeba si uvědomit, že tady existují určité hranice – a zároveň, že trojka pracuje na tom základě, že diskutuje o celkové obálce a následně potom Řecko se rozhodne, jestli bude spíše nejprve provádět opatření na straně příjmové anebo výdajové. V loňském roce na výdajové straně některé reformy neproběhly, následně tedy bylo jednodušší se dohodnout na opatřeních na straně příjmové. Ale se všemi příslušnými činiteli v Řecku, když se bavíme o těchto věcech, tak jsme zajedno, eh, že na výdajové straně jsme narazili na limity. Eh, pardon, na příjmové straně jsme narazili na, na limity a že to musí pokračovat na výdajové straně, což bude složité, protože se to bude vyžadovat těžké strukturální reformy. Já jsem neřekl, že Řecko nemá žádnou administrativní kapacitu, řekl jsem, že má omezenou administrativní kapacitu. A to prostě počase se prokáže. Věnujeme mnoho technické pomoci zlepšení této administrativní kapacity. Do konce minulého roku proběhlo 30 misí Mezinárodního měnového fondu pouze v oblasti daňové zprávy. Já vím, že se to nevyplácí tak rychle, jako jsme doufali, ale to neznamená, že není žádná naděje. Technickou pomoc poskytujeme i nadále a věříme, že, že se administrativní kapacita zlepší. Teď, co se týče daňové zprávy. Tady velmi souhlasím s Olem v tom, že je to klíčový předpoklad sociální trvalé udržitelnosti a získání široké podpory pro tyto programy v budoucnosti. Skoro by si troufl říci, že když se podívám na ta čísla, tak mi není jasné, jak Řecko může udržet takový systém sociálního zabezpečení, jaký by očekávali lidé v Evropě, ale přitom obnovit kontrolu nad veřejnými financemi aniž by se vyhly problémům s obcházení povinnosti platit daně. Prostě pokud Řecko tento problém nevyřeší, tak bude i nadále nuceno škrtat sociální transfery a to způsobem, které si mysl, který si myslím, že je politicky sociálně nepřijatelný. Prostě Řecko musí zlepšit daňovou zprávu. Připojím se k Olimu a řeknu, že tato diskuse byla velice užitečná. Všechny vaše otázky poukazovaly na problematické oblasti. V Trojce se o tom hodně bavíme, jak tady dosáhnout úspěchu. Pravda je, že se mění okolnosti, program musíme přizpůsobovat, jak se mění okolnosti a myslím si, že takovýto dialog nám velmi pomáhá. Děkuji. Děkuji mnohokrát a děkuji také za toto konstatování, že tento dialog je důležitý. Skutečně, my se domníváme, že je to možná premiéra a nemělo by to být poslední setkání tohoto druhu, protože je zjevné, že u všech těchto otázek ekonomického ozdravení um, neexistuje žádná příležitost, která by mohla být úspěšná z hlediska počínání těchto institucí, pokud nebude transparentní pokud nebude předmětem demokratické diskuse a pokud nebude moci být vyhodnocena. A to je přesně to, co jsme dnes chtěli provést. Já z toho vyvozuji tři závěry. První spočívá v tom, že vyhodnocení bylo samozřejmě velmi kontrastní podle jednotlivých stanovisek, a podle také původu jednotlivých eh, vystoupení. Ale bylo to nezbytné. Já si pamatuji na dobu, kdy komise ani nechtěla zveřejnit eh, memorandum of understanding, který, které aplikovala na členské státy. Děkuji za tuto transparentnost. Ale pochopte, pro nás jde především o demokracii. Pan Asmussen prohlásil, že jednou ze záruk Jednou z nezbytných podmínek pro úspěšnost těchto programů je schopnost politické třídy eh, si přivlastnit tyto programy. Dovolte mi, abych lehce nesouhlasila, protože podle mého názoru nestačí, aby politická třída akceptovala uplatnění takového programu. Pokud sociální partneři, pokud řečtí občané sami nejsou plně přesvědčeni o správnosti těchto ozdravných programů, tak nedojde k úspěchu. První otázka se týká demokracie, transparentnosti a legitimity těchto ozdravných programů. A to, co tady proběhlo dnes, by nás mělo vést určitému závěru. Příště bychom měli takto jednat ještě předtím, než bude program uplatněn, než bude definován příslušnými orgány, které jsou zde dnes zastoupeny. Druhý závěr, který je pro mě zcela podstatný, je následující. Když se podíváme na přístup trojky, tak vidíme, že je především eh, přístupem z centra na okraj. Tak jako by bylo možné ošetřit tuto řeckou otázku, aniž bychom položili celou řadu těch otázek, které jsou aktuální. Od dob, kdy komise vyhodnotila deset let fungování eurozóny, to byly ty otázky, které byly alfou a omegou v květnu 2008 z hlediska funkčnosti eurozóny. Zvláště to byla otázka vnitřní nevyváženosti v eurozóně. Já vím, že to je váš mandát. Vy jste jaksi pohlceni touto, jste uvnitř této řecké situace, ale my máme někdy pocit, jako by to bylo určité vedení, určitý tunel, kde jste souze soustředěny na řeckou otázku a domníváte se, že to povede k řešení. Ale každý osvícený pozorovatel si uvědomí, že nezávisle na vašich brýlích a na vašem zaměření tady probíhají další věci. Jean-Paul Gozes vždycky říká, že krize Řecka není krizi eurozóny. Ale pokud by eurozóna dokonale fungovala, nebyla by řecká krize. Je tady tato dimenze interferencí. Máme tady společnou a solidární odpovědnost, máme společnou měnu. A tudíž ve fungování eh, měnové a hospodářské unie jsou nerovnováhy. A to se projevilo eh, v Řecku. Zdá se mi, že tento pohled byl absentující z hlediska vašeho pojímání řecké otázky. A poslední závěr. Dovolte mi, abych eh, to učinila jako předsedkyně EMPLu a pan komisař Ren hovořil o sociální spravedlnosti, ale lituji, že jsme vám udělali určitý dárek. Byla to kniha Wilkinsona, to znamená knihy, která hovoří o tom, že ekonomická úspěšnost a efektivita se opírá také o sociální spravedlnost. Myslím si, že jako představitelé výboru EMPLUA musíme vyjádřit znepokojení, které vyjadřuje také Mezinárodní organizace práce a i tento pohled by měl být součástí vašeho hodnocení. My se domníváme, že tyto programy ozdravení, které eh, se mají zaměřit také na jednotku odměňování práce, je také jednou z etap, které povedou k ozdravení vaší řecké ekonomiky. Děkuji vám jménem obou výborů v rámci tohoto Evropského parlamentu. Děkuji vám za celý Evropský parlament, za to, že jste se dostavili. Určitě se setkáme ještě při příležitosti dalšího vyhodnocování. Nemůžeme se zastavit pouze na úrovni tohoto konstatování, ale díky za vaši účast dnes.